státu podle článku 135 jednacího řádu. Tato rozprava trvá nejvyšší jednu hodinu. První bod v tomto kontextu je, společný, je návrh usnesení k tématu Burundi, případ Boba Ruguriky a já uděluji slovo autorce Judith Sargentini. Děkuji, pane předsedo. Eh, Radio eh, afrique en hij is 20 eh, september. Ano, Bob jak víte, byl ředitelem um, rozhlasové stanice a od, um, jak víte, již několik měsíců byl um, uvězněn, protože informoval o zavraždění tro, třech řádových italských sester a odmítl poskytnout informace o zdrojích těchto informací a právě proto je nyní eh, ve vězení. Já osobně si myslím, že tento novinář, tento ředitel eh, skutečně musí být okamžitě propuštěn. My voláme po jeho bezpodmínečném propuštění z vězení, je skutečně nemožné, aby tento člověk nemohl svobodně promlouvat. Nesmíme zapomínat na to, že toto všechno se děje i před volební kampaní v Burundi. Je to opravdu šílená atmosféra, která v této zemi nyní vládne. Děkujeme a nyní má slovo pan Čarnecký. Děkuji, pane předsedající, Děkuji vám, pane předsedo. Dámy a pánové, já sám jsem léta pracoval jako žurnalista a to znamená, že eh, vystupuji tady dnes, eh, poněvadž mám takový jakýsi elementární pocit zodpovědnosti. Eh, musíme tyto lidi eh, bránit, protože tady vidíme, že eh, vláda se snaží zastrašovat a trestat někoho, eh, kdo jenom dělá svoji práci, plní svůj úkol a to je skandální. Víme, že došlo k vraždě tří řádových sester a Eh, novinář, když odmítl vydat zdroj svých informací, tak se zachoval podobně jako kněz při svoby, zpovědi. Já myslím, že je dobře, že tady parlament eh, zvedá hlas v této věci. Děkuji a nyní eh, na jednu minutu Javier Nard, spoluautor. Děkuji vám. K věci. Evropská unie eh, vydala 438 eh, milionů eur Burundi, aby zdokonalila státní zprávu. Eh, Burundi je na 142. místě ze 150, pokud se týče svobody médií v této zemi nejsou svobodné volby, poněvadž tam nejsou svobodná média. To znamená, že to, co se děje v Burundi, je naprosto nepřijatelné a ta pomoc, která, které se dostává Burundi ze strany EU, eh, ne, neukazuje žádné účinky. Ehm, když eh, pomineme eh, různé filozofické aspekty, tak eh, v bodě 12 je napsáno to, co je naprosto zásadní. A Burundi nemá jinou možnost, eh, než propustit a ponechat tohoto novináře na pokoji. Jinak by měla Burundi čelit sankcím. Pan Koreo za, na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Bobru Kurika který eh, pracuje pro veřejné africké rádio, eh, vlastně nikdy nebyl řádně obviněn v souvislosti eh, s vraždou tří řádových sester. Jak řekl kolega, svoboda tisku a prostředky, které dává Evropská unie, budou to Burundi, to nás opravňuje k tomu, abychom volali tuto zemi k zodpovědnosti. Ale e, skutečně e, měli bychom e, podmínit naši další pomoci této zemi a podobným zemím s lepšením situace. Děkuji. Ani Rodríguez má jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Dnes chceme zaměřit naši pozornost na porušování lidských práv Burundi, také na porušování svobody schromažďovací a svobody projevu. Chceme poukázat na to, že eh, je držen neprávem pan Ruguriky v vězení a celá řada dalších osob. Nechceme ovšem, aby zájmy respektive chceme poukázat na to, že chudoba v Africe eh, velmi souvisí se zájmy v západních mocností, ale Burundi je relativně bohatá země, má vodu, měď a další zdroje. A proto bychom měli e, skutečně požadovat od Evropské unie dalších orgánů, aby, pomohla, aby pomohli této zemi využívat své vlastní zdroje. Je třeba se zas zaměřit na malé farmáře, kteří vytvářejí pracovní místa a pěstují potraviny. A není pan Weidenholzer. Děkuji, děkuji pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, v posledním desetiletí prošlo Burundi tragickým vývojem musím říci, že je vlastně pozitivní, že v takto těžko zkoušené zemi čím dál tím větší počet lidí věří v to, že pozitivní budoucnost je spojena pouze s větší demokracií a se zajištěním lidských práv jak jsme to viděli letos při volbách, tyto volby by mohly být důležitým eh, jaksi milníkem této cesty, ale proto je zapotřebí, aby tato cesta se podařila je zapotřebí, aby existovala svoboda projevu a čím dál tím, tím, jak se blíží volby, tak tím se ovšem eh, jak se zhoršuje situace v oblasti svobody projevu. My tedy eh, vyzýváme vládu Burundi, aby i hned propustila pana Ruguriku. A jsme toho názoru, že je skutečně třeba zvýšit nátlak na burundskou vládu. Děkuji kolegové. Jako poslední ze spoluautorů bude hovořit Moris Ponga také na jednu minutu. Monsieur le Président, chers collègues. Vážený pane předsedo, milí kolegové, již v podstatě po druhé v tomto našem období hovoříme o problémech v Burundi a voláme potom, aby respektovali v Burundi lidská práva. Nyní hovoříme o situaci pana Bobaru Gurky. To nás skutečně trápí. Od 21. byl uvězněn pouze proto, že hovořil veřejně o zavraždění třech italských Eh, řeholních sester, mm, dokonce byl obviněn, že se údajně zúčastňoval na, nebo pomáhal těmto pachatelům a on naopak informoval o tom, že vysoce postavení lidé z oblasti spravodajství byli, ehm, byli ehm, zapojeni do těchto vražd. Bohužel tomuto člověku ovšem, eh, panu Rugurikovi hrozí 20 let věznění, my bychom okamžitě měli volat po jeho uvolnění z vězení Burundi musí respektovat

pan pane předsedající Pouze několik týdnů před volbami v Burundi je zcela jasné, že v zemi panuje napětí. Napětí na politické scéně. Burundi je jedna z nejchudších zemí světa, má vysokou míru korupce a je na posledním místě v seznamu organizace Transparency International a e, situaci zhoršuje e, e, takové činy jako uvěznění pana Ruguriky, které bylo naprosto neoprávněné. On byl uvěstěn, protože prošetřoval vraždu tří italských občanek. Některé um, lidskoprávní organizace říkají, že je tady nebezpečí, že bude trýzněn e, psychicky i tělesně mučen. My tedy požadujeme jeho propuštění, ovšem soud odmítl propuštění a potvrdil obžalobu. Musíme se tedy obrátit na bonudské orgány a požadovat neprodlené propuštění tohoto novináře, tak, aby byla posílena demokracie v této země. Děkuji a není na jednu minutu pan Castaldo. Děkuji, pane předsedo. Co to stojí člověka v Burundi, když se snaží nalézt pravdu? Kolik za to musí zaplatit, když viděl příliš mnoho? Tři italské řádové sestry za toto zaplatili svým životem. Sestra Puliči, Račeli a Bogy. A pan Rugurika pravděpodobně zaplatí 20-letým vězením za to, že odhalil nepříjemnou pravdu, která se nelíbí vládě Burundi byl tedy neoprávněně zadržen a nyní je ve vězení, které je určeno k tomu, jak si odstraňovat osoby z veřejného života, které jsou které se znelíbily vládě. My tedy požadujeme, aby byl i hned propuštěn a dále požadujeme, aby mu bylo umožněno odvádět práci, která je nutná práci, kterou musí odvádět eh, všichni novináři, aktivisté, kteří se zavázali věci lidských práv. Není možné, aby země, která eh, stojí před volbami, potlačovala veškerý hlas, který nepatří do mainstreamu a my jako Evropská unie to nesmíme připustit. Děkuji a nyní na minutu pan Gambus. Děkuji, pane předsedo. Budu stručný. Burundi. A o tom jsme hovořili již několikrát je zemí, kde jsou probl- problémy. Pan Rugurika odvysílá 21. ledna e, reportáž o zavraždění tří italských řádových sester a události, které následovaly potom, jsou velice znepokojivé. Znepokojivé proto, protože byl obviněn z celé řady různých zločinů, nyní se nachází ve vězení a zločiny, ze kterých byl obviněn, mohou být potrestány až 20 letím vězení. Musíme požadovat od burundských orgánů, aby pana Rugu Riku hned propustili, neboť jeho uvěznění je naprosto nepřiměřenou, nepřiměřeným omezováním svobody tisku. Musíme vyzvat Burundi, aby se zasazovalo o lidská práva. Děkuji, děkuji. Nyní paní Caparden. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ve všech státech a na všech kontinentech by měla panovat svoboda projevu a svoboda tisku. Měl by to být pilíř demokracie. Události Burundi v kontextu květnových voleb jsou důležité nejenom na lokální, ale i na regionální úrovni, neboť oblast Velkých jezer je velice nejistá. A Evropská unie by měla vyzvat vládu Burundi, aby chránili, chránila své obyvatele, chránila dodržování lidských práv a aby e, zajistila stabilní klima ve své zemi. Je třeba, aby Burundi pokračovala na cestě k demokracii a proto je důležité, aby v nyní v té době, která je velmi napjatá, nedocházelo ke krokům zpět na této cestě. Proto naše funkce vyzývá burundskou vládu, aby dodržela své závazky a aby uspořádala spravedlivé volby za a dodržovala lidská práva. Komise by měla přijmout veškerá nutná opatření, která e, jsou obsahem dohod a smluv a v neposlední řadě je nutné, aby Burundi neprostelně propustila e, novináře Rugorika. Děkuji, říká pan předseda, a ní se dostáváme k postupu ke HDI a já dám kolego všem zapsaným řečníkům jako první pan Venda na jednu minutu. Děkuji bardzo, paní e, Děkuji. vám, e, pane předsedo. E, pan Rukurika byl byl zatčen za to, že referoval o vraždě tří jeptišek. A je to tlak státní moci na svobodná média. My už jsme tady hovořili kdysi o doktoru Bugindovi. Burundi a jeho vláda se e, zavázala, že bude dodržovat lidská práva. Je to mezinárodní závazek a to znamená, že pokud je někdo obviněn, musí to být věrohodné. Domnívám se, že tedy Bob Rugorika je e, zadržován protiprávně a já vyzývám, aby byl okamžitě propuštěn. Je to také předpoklad, aby volby v roce 2015 mohly být považovány za spravedlivé a řádné. E, paní Kienge, na jednu minutu. Děkuji pane předsedo. Další, další eh, eh, prohřešek proti eh, svobodě výrazu. Další zadržení aktivisty. Je to podobně jako případ Ingo Nimpy, ale je to horší. Bob Rugoriga nechtěl nic jiného, než osvětlit vraždu tří italských jevtěšek. Brundy prostě musí respektovat univerzálně lidské svobody, včetně svobody projevu. To je součást lidských práv. Dále existuje Africká charta eh, práv člověka. Takže skutečně musíme být pozorní vůči takovýmto případům porušování lidských práv. Je třeba, abychom sledovali předvolební situaci, aby se zabránilo opakování narušování základních svobod, aby byla eh, zajištěna eh, svoboda a mír v oblasti afrických velkých jezer. Eh, pan Marias? Vážený pane předsedo, vidíme, že v Burundi dochází k neustálému porušování lidských práv. Blížíme se prezidentským legislativním volbám roku 2015 a režim se snaží čím dále tím více omezovat svobodu projevu, svobodu tisku. Zároveň zde opravdu mm, brání například různým předvolebním aktivitám opozičních stran, dochází k neustálému porušování lidských práv, dochází k k um, uvěznění novinářů, aktivistů, podobně mm, jaký, podobných panu Rukurikovi, jenom proto, že si dovolil zveřejnit reportáže, eh, o které jasně hovořily o detailech vraždy ze září 2013, eh, které, mm, kterých obětí byly tři italské jeptišky. My jsme samozřejmě proti tomuto porušování lidských práv v Burundi. Žádáme okamžité bezpodmínečné propuštění pana Ruguriky. Děkuji. Besera Basterečia. Un minut. Pana Basterečia. Děkuji vám, pane předsedo. Bob Rugurika, Raif Patawi a Fondo López mají něco společného a sice jsou nelegálně zadržováni bez řádného obvinění. A také jsou porušována jejich lidská práva. A já jsem velice ráda, že dnes můžeme hovořit o porušování lidských práv ve světě, poněvadž neměli bychom připustit dvojí metr. Musíme se zabývat případy po celém světě, i když jde o jednoho jednotlivce. Dnes je to právě 12 měsíců od venezuelských protestů, které byly tak brutálně potlačeny došlo k úmrtím a stovky byly začeny. Leopoldo López je jedním právě z těch, kdo byli uvězněni a my žádáme jeho propuštění. Děkuji. Pan Iturgajis. Děkuji vám, pane předsedo. Bohužel Burundi se nerespektuje lidská práva, svoboda projevu ani svoboda tisku. A to se stává i jinde ve světě. My odsuzujeme všechny tyto případy a e, paní kolegyně e, správně připomněla při té příležitosti Venezuelu. Zadržování žurnalistů v africké v této africké země eh, vedou k postupnému zhoršování situace v čase před volbami. Proto vyzýváme eh, k propuštění všech aktivistů, kteří jsou v Burundi nelegálně zadržováni. Také bychom měli trvat na tom, aby burundská vláda dodržovala všechny pravidla a závazky žádáme okamžitě propuštění, stejně jako pro López v Venezuele. Nyní pan Jakovčič. Děkuji za slovo, pane předsedo. A my zde skutečně zase hovoříme o této šílené záležitosti, o této šílené vraždě přehlití. Dále samozřejmě hovoříme i o určitých zájmech v oblasti Velkých jezer. Nesmíme zapomínat na to, že tato země je naším partnerem. Na druhé straně zde hovoříme o případu eh, tohoto konkrétního novináře. My v Evropském parlamentu hovoříme většinou o těchto věcech podobným stylem. Buď máme partnery, který mají problémy, nebo jsou to vraždy, nebo například, když jsme hovořili o Kongu, tak nesmíme zapomínat na ekonomické zájmy v oblasti Velkých jezer, v Africe. A když hovoříme o novinářích, tak nesmíme zapomínat na svobodu tisku, svobodu projevu, měli bychom postupovat společně a vyslat jasný společný signál všem partnerům Evropské unie o tom, že minimální respektování lidských práv nesmí být nikdy spochybňováno. Děkuji. Minut. Ehm, Pane předsedo, eh, obhaja lidských práv a odluky církve od státu. Reich Badawi eh, tomu šlo o to a nyní eh, byl odsouzen na tisíc ran byčen a deset let vězení. Odvolal se k nejvyššího soudu, ale to tomu nepřineslo nic. Zároveň se jedná o tom, že by měla tedy opustit Saudskou Arábii a jít do Bahrajnu. Zde je důležité, abychom se zamysleli, jaký tedy účel má naše společná bezpečnostní politika a já jsem položil čtvrtého druhý ústní otázku paní vysoké představitelce ještě společně s několika kolegy a ta otázka byla tady, já jsem zatím neudržel odpověď, jaké opatření chcete zavést pro to, abyste provedli návrh na Saudskou uh, Arábii, aby skorigovala svůj trestní zákonník. Děkuji. Eh, děkuji. A nyní má eh, slovo pan komisař. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Eh, dámy a pánové, já eh, jsem eh, velice vděčný vážným poslancům, že zdůrazňuji toto téma. Ano, chtěl bych připomenout, že Pierre Clave Bonimba byl propuštěn eh, v září loňského roku za našeho značného přispění. My jsme také eh, přispěli k politickému dialogu s Bujumburou. A přesto, přes tyto částečné úspěchy je třeba Eh, se tomuto tématu a této zemi věnovat eh, s vyšší naléhavostí s tím, jak se blíží eh, volby na všech úrovních Burundi. Co se týče Boba Rugoriky, on byl zatčen poté, co jeho rozhlasová stanice odvysílala zprávu o vraždě tří italských eh, jeptišek, eh, čím, čemuž se musí věnovat oficiální vyšetřovací orgány. Ovšem eh, tyto obvinili novináře místo, místo vrahů a nakonec byl zatčen naprosto mimo jakoukoliv oporu zákoně. Kolegové, eh, naše eh, šéf naší delegace eh, pravidelně navštěvuje pana Ruguriky, aby se přesvědčil, že s tím není ve vězení zacházeno nenáležitým způsobem. A kromě toho ovšem žádáme plný respekt svobody médií. Okamžitě po zatčení pana Ruguriky jeho případ se dostal na, inten, na program intenzivního politického dialogu zástupců EU z Burundi. V tomto dialogu naše strana trvá na dodržování zákonu a respektování svobody výrazu a svobodu na svobody názoru. Vyzýváme k okamžitému propuštění pana Ruguriky. A toto bylo zveřejněno v komuniké po uskutečnění dialogu a byly vyjádřeny také obavy z možných politických dopadů tohoto případu vzhledem k jeho načasování. A sice Obáváme se negativního dopadu na politické klima, důvěryhodnost eh, vládních orgánů a průběh předvolební kampaně. Přejeme si, aby příští volby eh, byly transparentní, pokojné a důvěryhodné. Ovšem to, že Bob Rugurika eh, zůstává za mřížemi, Eh, je nepřijatelné a budeme nadále požadovat jejich, jeho okamžité propuštění. Já tak eh, vítám to, eh, že jsme v intenzivním dialogu s burundskými orgány, který pokračuje a měl by vyústit v závazky ze strany burundské vlády. Přejeme si, aby Burundi plnilo všechny své závazky, včetně závazku vyjádřených v volebním zákonu a v harmonogramu jeho naplňování. Budeme nadále využívat každé příležitosti, abychom se vyjadřovali v případu pana Rugoriky. Děkuji vám, pane komisaři. my jsme dostali